Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych zahájila dnešní zasedání výboru REGI. Přijetím dnešního pořadu jednání můžeme odsouhlasit návrh pořadu jednání na dnešní zasedání. Pan Van Nistelrooy, Děkuji, mám dvě stručné připomínky. Možná by bylo rozumné v pondělí eh, když bychom mohli posunout hlasování později, to pro příště někdy na čtvrtou či pátou hodinou. Těžko se tu sejdou všichni členové hned na patnáctou hodinu. Druhá konkrétnější připomínka. Bylo by možné změnit ty dva body eh, čtyřku a pětku, ten přeshraniční kontext a Evropský fond, zda by se ty dva body mohly prohodit. Děkuji. Děkuji. Ohledně hlasování k tomu mohu říci, že se snažíme využít té příležitosti, že stanovíme pevnou hodinu pro hlasování a tímto je to na začátku schůze jednodušší. Takže má někdo konkrétní námitky proti, zejména ze strany um, zpravodajů k těm dvěma zprávám? pan Miltenburg. Já bych rád dodržel pořadí, protože já také budu muset za hodinu odejít, takže bych rád odhlasoval a te, poté pokračoval podle programu. Děkuji, takže budeme následovat eh, původní pořadí, nedojde ke změně a budeme tedy pokračovat podle původního pořadu jednání, tak jak jsme navrhli. Tak to tedy budeme pokračovat. No, nemám žádné sdělení předsedkyně, setkali jsme se ani ne před týdnem, v mezidobí k ničemu nedošlo. Akorát mohu říci, že všichni zpravodajové na svých zprávách eh, obrovsky zapracovali. No a nyní se dostáváme tedy k hlasování. Máme tu stanovisko na téma zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu. Program Live a zpravodajkou je paní Zoana. Již víte, jak se vše vyvíjelo. Paní Zoana předložila návrh textu na zasedání v září. Dnes musíme odhlasovat 98 návrhů, které předložili jak členové výboru, tak zpravodajka plus 17 kompromisních návrhů, o kterých se vyjednávalo. A příslušný výbor bude hlasovat v listopadu, to znamená, máme vše dobře načasované. Paní zpravodajka není přítomná. Ona je samozřejmě živá, nicméně musí se účastnit konference v Rumunsku. Dobrá, takže mm, dostali jsme informaci o programu paní zpravodajky Zoany. Byla velice aktivní v průběhu našeho posledního zasedání výboru, kdy velký počet členů výboru nebyl přítomen. Nicméně ona zde byla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 proti, zdrželi se, přijato. 82, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 84, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 87, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne, takže hlasujeme o 88 s ústním návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 17, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 89, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 90, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 91, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97, pardon, 8, kdo je pro. 97 odpadá, protože 96 byla přijata, takže 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 20, kdo je pro,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 zdrželi se přijato. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 9, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 8, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme, přistoupíme k závěrečnému hlasování. Hlasujeme elektronicky, zahajuji, prosím. And the vote is closed. Uzavírám hlasování a stanovisko je přijato. Gratuluji nám všem, děkuji vám a nyní budeme pokračovat s dalším bodem našeho pořadu jednání. Na zasedání 27. září proběhla výměna názorů ohledně návrhu komise o mechanismu pro řešení právních a správních překážek které by se uplatnilo i pro přeshraniční kontext. Záměrem tohoto návrhu je snížit složitost administrativních postupů, které často zpomalují eh, provádění těch eh, cených přeshraničních projektů. Naším zpravodajem je pan Miltenburg a dnes by nám měl představit návrh textu. Probíhá první výměna názoru samotná diskuze eh, tehdy byla velice zajímavá. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dnes. Jedná se o první ze čtyř legislativních témat, za které je náš výbor zodpovědný. Takže pane Miltenburg, máte slovo, prosím. Thank you, Chair. We'll continue in... Děkuji, já budu mluvit eh, nizozemsky. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, jak jste velmi správně poznamenala, tak eh, tentokrát eh, bychom měli pokračovat ve výměně názorů ohledně tohoto návrhu komise, ohledně řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu. To by mohlo eh, výrazně zlepšit hledání řešení v případě takovýchto právních nebo administrativních překážek, které existují v těchto regionech, je potřeba mluvit o spolupráci, což znamená, že potřeba tu spolupráci usnadnit, ať už mluvíme o místních, regionálních nebo celostátních nebo i evropských orgánech. Podíváme-li se na mechanismus, který <clears throat> se tímto navrhuje, tak by si to vyžadovalo, aby to mělo podporu ve všech členských státech. Má-li to být efektivní, Čili je sice možné použít zákony jednoho státu v takovém eh, případě, ale to by museli, s tím by museli všichni ostatní souhlasit. Musíme si taky uvědomit, že, a to je potřeba zdůraznit, že to je dobrovolný mechanismus, tím si myslím, že můžeme vyřešit řadu výčitek eh, které vznesli někteří hodně tohoto návrhu s poukazem na subsidiaritu a přiměřenost. Eh, Potom ještě dovolte, abych se vyjádřil k otázce rozsahu působnosti, abych zase eh, uklidnil některé obavy, tak eh, jsem tady výslovně uvedl nebo udělal několik změn. Vzhledem k tomu, že to je dobrovolný mechanismus, bych eh, byl proto, aby chom se poučili z těch příkladů, kde taková spolupráce může fungovat. Například v Beneluxu, kde je eh, taková přeshraniční spolupráce běžná. A máme-li nějaký stávající mechanismus, tak členské státy si budou moci vybrat, jestli využijí ten stávající mechanismus nebo ten nový. Kdy se budou muset ptát, jestli to skutečně odpovídá jejich eh, potřebám a jestli to naplňuje zásadu subsidiarity. A ve článku 2 a 4 to je tedy uvedeno, že české státy si mohou zvolit mezi tím nebo o ním, a nebo eh, se mohou vybrat i jiný nový mechanismus podobě nějakého jednorázového řešení. Že to tedy se nemusí potom stahovat na všechny podobné projekty. Řešíme-li takovéto spory, tak by ten eh, region si mohl zvolit to, co nejvíc vyhovuje potřebám. Mm-hmm. Je tedy potřeba mít potom nějaký úřad, který na tu spolupráci bude dohlížet, nebo koordinátora <clears throat> v každém členském státě. Když bude jeden, <clears throat> nebo ten koordinátor, který by byl v Lucembursku, by byl asi eh, přetížen ve srovnání se svým kolegou na Maltě, ale eh, je to užitečný, eh, užitečný prvek, má se zabránit nějakému zadrhávání. Víme, že ty projekty mohou být eh, různé, na základě jejich povahy by si potom jaksi z jakéhosi katalogu mohli pro ten daný projekt vybrat řešení, které jim nejvíce vyhovuje, aby se dostali k určenému cíli. Měli bychom tedy nejprve vyřešit podporu členských států Ještě jednou mi dovolte, abych zdůraznil, že to je všechno na dobrovolném základě. Takže ta uh, námitka opírající se o subsidiaritu nebo přiměřenost tady uh, úplně není uh, použitelná. A pak je ještě potřeba se podívat na otázku lhůt, protože v některých členských zemích jsou zvyklí na delší lhůty, články 20, eh, pardon, 10, 12 a 16. Eh, jsem ty lhůty změnil až na tři měsíce, je to vhodnější mít tam delší lhůtu. Je potřeba zohlednit specifika některých členských států, takže i toto mi přišlo důležité. Ale jde také o to, aby se tím nedávala příležitost členským státům zdržovat nějaké rozhodnutí, aby to potom nevedlo k průtahu. Vím, že některé připomínky se týkaly tematického vymezení působnosti. Komise se pokusila vymezit eh, určité projekty, na které by se to mohlo vztahovat, tedy že to je typicky infrastrukturní projekt v nějaké přeshraniční, příhraniční oblasti. tím, že by bylo dobře, kdyby ty projekty měly nějakou podobnou povahu. Mně se líbí i ty projekty ve veřejném zájmu, líbí se mi ta definice komise. Víme, že to je nový mechanismus, je nejprve potřeba to otestovat v praxi, abychom věděli, co všechno mm, se tím podaří vyřešit, odstranit překážky a tak dále. A se všemi těmito změnami, které jsem teď uvedl, si myslím, že se nám daří tady eh, zajistit eh, vyváženost. Je to poprvé, kdybychom něco takového navrhli pro přeshraniční oblasti. Možná, že bychom eh, k tomu mohli ještě přidat to, co je možné díky Interregu nebo územní v rámci toho institutu územní spolupráce. Potom to můžeme po několika letech vyhodnotit, jak to bude fungovat. mohlo by to být součástí toho souboru nástrojů, které mají členské státy k dispozici a budeme doufat, že to přispěje. A ještě eh, ve čtvrtek tady bude jedno slyšení právě k tomuto tématu. Asi do 12.30. Všichni členové výboru REGI, zejména stínový zpravodaje, jsou tam velmi vřele vítáni. To je všechno. Děkuji. Teď dám slovo všem stínovým zpravodajům. Zpravodaj z Pražského hospodářského sociální výboru je tady také, takže i ten eh, tady bude prezentovat stanovisko svého výboru. Pan Celer má slovo jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Matiasovi van Miltenbergovi za jeho velmi náročnou práci na této zprávě. Přeshraniční regiony představují 40 celou zemí Evropské unie, třetina eh, přibližně obyvatel tady žije, je tady eh, infrastruktura která ale velmi často navazuje na ty centrální oblasti, spíše než na ty nejblíže položené za hranicemi. Velmi často se tady zajišťuje nějaké propojení. V minulosti také docházelo k různým konfliktům, z titulu potom toho také někdy k válkám. Proto bychom se měli postarat o to, aby teď, tyto regiony měly příležitost eh, lépe spolupracovat. Lisabonská smlouva, kromě hospodářské a sociální oblasti, se zaměřuje také na územní eh, soudržnost, a to bychom mohli dosáhnout právě tady v těchto regionech. Víme, že už existuje institut spolupráce v rámci programu Interreg. V předchozím volebním období také vznikla eh, vlastně další mechanismus eh, územní spolupráce, Evropské seskupení pro územní spolupráci. Ale víme, že ještě pořád existují velké překážky při eh, analýze právní Eh, právního řádu ve členských státech. To může velmi bránit takové spolupráce, proto bychom eh, měli o něco takového usilovat. Lucemburské předsednictví v roce 2014 podniklo pokus rozšířit ty stávající nástroje o podobný mechanismus, který teď eh, tady máme, aby se tím podobné překážky překonávaly snadněji v přeshraničním styku. No, nebo aby se minimalizovaly. Ten návrh teď máme eh, k dispozici a já bych chtěl komisi poděkovat za to, že měla odvahu něco podobného navrhnout. Reakce eh, ze členských zemí, nebo případně z některých spolkových zemí v Německu, které už se k tomu vyjádřily, jsou velmi hlasité, říkají, že tady eh, to znamená ztrátu kompetencí a eh, porušování subsidiarity, ale kdyby vytvářeli méně překážek v tom přeshraničním styku a ukázovali více dobré vůle, tak bychom takový mechanismus ani nepotřebovali. Ale kvůli ním to je právě nutné. Proto vítám tento návrh, který teď máme a Myslím, že ještě budeme mít eh, příležitost to upravit eh, během eh, další diskuze. Pan Burg už <clears throat> několik takových změn navrhl. Co se týče té otázky dobrovolnosti, ano, <clears throat> musíme trochu jít říct ženským státům, zejména těm federálním, co se týče subsidiarity, ale Neměli bychom eh, ale dopustit, aby se z té dobrovolnosti nestala libovůle. Myslím, že by tady měl být určitý tlak na to, aby se to používalo tam, kde to je potřeba, protože jenom tak dosáhneme soudržnosti v Evropské unii. Oblastí pro zlepšení je mnoho. Některé z těch návrhů už také byly učiněny. Stávající er, eh, mechanismus jako Interreg nebo ten Evropský, eh, Evropské seskupení pro zemní spolupráci jsou pořád eh, platné a užitečné, takže by se mohly vzájemně doplňovat. Takže se těším na další spolupráci. Určitě se tady ještě dá eh, něco vylepšit. Ale hlavním cílem je, aby hranice nebránily eh, řešení problému a také by to nemělo bránit úspěšnému provádění přeshraničních projektů. A dokonce by to mohlo platit i ve vztahu ke třetím zemím nebo územím, Když eh, pomyslím na naše odlehlé regiony, to by to možná šlo doplnit. Doufám, že se nám podaří tento návrh schválit. Neměli bychom neustále eh, myslet na ten odpor, který, se kterým přicházejí některé členské státy, měli bychom spíše myslet na to, jak prosadit uh, územní soudržnost, a to i přes hranice. To je náš hlavní úkol Evropské unie. Děkuji panu Celerovi, teď pan Howard, který zastupuje stínové, paní Howard, která zastupuje, pan zastupuje stínové zpravodaje. Děkuji. že tady mohu zastoupit Moniku Smolkovou. Dovolte mi nejprve poděkovat panu Miltenburgovi za předložení této zprávy. Jak už jsem prohlásil, tak eh, pokojený s tímto mechanismem bych rád, kdyby se podařilo ho co nejdříve schválit a tak je dobře, že se nám podařilo také <clears throat> zorganizovat to slyšení, které bude za několik dní následovat bylo by možná dobře rozšířit ještě působnost um, této zprávy o několik aspektů. Se týče role komise, navrhuji, aby se vyvinulo větší úsilí pro zapojení místních a regionálních orgánů do celého procesu. Místní a regionální orgány by měly mít více informací, například prostřednictvím nějaké zvláštní komunikační strategie, která by měla zlepšit jejich pochopení výhod takového mechanismu. A také eh, by to měl být mechanismus pro vypořádávání jejich námitek. Dále si myslím, že je potřeba více konsultovat tyto orgány, a to pravidelně. Také eh, by bylo možné se zamyslet nad nějakým přeskumem v polovině období po eh, schválení. Nemyslím si, že pětileté, <clears throat> pětiletá lhůta pro hodnocení strany komise je dostatečná. Dále definice projektu a Rozsah působnosti celého návrhu by se měl dále promyslet. V současnosti ten návrh hovoří zejména o infrastrukturních projektech a službách ve veřejném zájmu. Ale já si myslím, že bychom mohli být konkrétnější. Například spolupráce záchranných služeb, případně katastrof, případně nějakých živelných pohrom a tak dále, by to bylo velmi užitečné chápu všechny eh, výhrady k těm administrativním problémům, které by mohly vzniknout, ale myslím si, že komunikace se všemi zainteresovanými stranami hned od začátku by mohla zamezit takovýmto problémům. Potřeba zajistit zohlednění zájmu všech zainteresovaných stran. Těším se na další diskusi a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan Ozok, pokud správně vyslovuje jeho jméno, má slovo. Ozok. V jménu mojego kolegy. Děkuji. Já bych chtěl jménem svého kolegy pana Pětrovského eh, přednést jeho stanovisko, které je následující. Jako stěný zpravodaj podporuji tuto myšlenku, aby tento mechanismus pro spolupráci byl dobrovolný. Návrh zprávy pana Meltenburga to také navrhuji, což je správné, ale já mám jednu poznámku týkající se pozměňovací návrh číslo 10. Podle mě by členské státy měly mít volnost při vytváření koordinačních eh, úřadů. V tom smyslu nesouhlasím s komisí. protože jinak to nebude ve prospěch těch, kteří provádějí tyto přeshraniční projekty. Je to používání práva jiného členského státu, to všechno znáší závažné právní problémy. Pan Papadimulis tady není, Pan ropel tady také, nikdo nezastupuje, pan Damato, paní Damato. Děkuji, děkuji eh, zejména kolegovi zpravodaj za to, že předložil tuto zprávu. V minulosti jsme často hovořili o zjednošování těchto mechanismů, které, díky kterým by ta regionální politika byla hmatatelná a viditelnější pro naše občany, nebylo by to tak zatěžováno administrativními překážkami. Návrh komise jde správným směrem, přestože tady jsou ještě některé aspekty, které nejsou úplně jasné, na které teď například poukazoval kolega které by si vyžadovaly změnu. Přeshraničním eh, styku si musíme vědomat, že vystávají často překážky, na to komise poukazuje ve své zprávě. Musíme se obě eh, uvědomovat, že velmi často se dosahuje horších výsledků při provádění společných projektů, pokud se jedná o přeshraniční nebo přihraniční oblasti. Víme, že poskytování různých veřejných služeb, jako je zdravotnictví a doprava je horší v těchto oblastech a proto bylo dobře zlepšit spolupráci přes hranici. Nesmíme myslet jenom na ekonomické zájmy, měli bychom se zamyslet i nad tím, jakým způsobem změnit financování Evropské unie, abychom pomohli těmto regionům. Všechny tyto eh, problémy nevyřeší programy, jako je Interreg, pokud se podaří schválit takovýto mechanismus, tak to bude doplnění nejenom finančními prostředky, ale bude to také znamenat zlepšení toho rámce pro územní spolupráci mezi jednotlivými regiony. Víme, že tyto programy často zápasí s překonáváním různých právních eh, překážek. Tento mechanismus je dobrovolný, jak už bylo uvedeno, a proto si velmi vážím pozměňovacího návrhu pana zpravodaje, který mění tu formulaci návrhu komise, který vedl k různým pochybnostem. Teď tedy členské státy budou mít tu volbu, aby si pro každý projekt mohli zvolit, jaký mechanismus potom použijí a budou to moci změnit. Stejně tak souhlasím s panem zpravodajem, že je potřeba se vyhnout tomu, aby členské státy, které teď nemají k dispozici tyto mechanismy, měly jiné možnosti volby v případě té přeshraniční spolupráce. Takže používání pouze na dobrovném základě a to případ od případu, který je podle toho, jak to eh, těm regionům bude vyhovovat. Takže každém případě, kde vznikne nějaká právní nebo administrativní překážka, budou moci členské státy použít stávající mechanismus anebo zvolit ten nový, pokud se na tom zhodnou. Ale pokud dojde k nějakému odmítnutí, tak to odmítnutí musí být zdůvodněno. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní paní Breso. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, <clears throat> omlouvám se za svůj hlas. Eh, musím říct, že jsem eh, trochu nejistá, protože jsem teď poslouchala velmi pozorně všechny kolegy, ale musím říct, že jsem z toho trochu zmatená, protože teď hovoříme o návrhu nařízení, ne směrnice, ale výhoda toho nařízení v této oblasti je Eh, velmi evidentní. My jsme to zkontrolovali eh, s experty. Toto bylo navrhováno od začátku jako nařízení. Nicméně se to potom eh, v minulosti neaplikovalo stejným způsobem. V okamžiku, kdy členské státy mají nějakou možnost volby, já nechci zapomenout na to, že teď hovoříme často o Eh, nejenom těch malých státech, ale víme, že kolikrát jsou to velké státy, které eh, nemají tu, ten problém eh, o přeshraniční spolupráci, nebo mají problém řešit problémy přeshraniční spolupráce. Kolegyně Dama to tady upozorňovala na určité problémy, které často mají zhoršené eh, podmínky rozvoje, protože jsou odlehlé nebo že eh, eh, jsou nějakým způsobem izolované nebo mají nějaký specifický historický vývoj. Ale já si myslím, že bychom měli velmi důkladně zvážit to, jestli chceme, aby ta volnost tady byla tak velká, aby to skutečně šlo volit případ od případu. Já si myslím, že by členské státy na základě dobrovolnosti samozřejmě na základě asi potřeb, které vzejdou z těch regionů, se mohli rozhodnout, jaké nástroje si zvolí pro to, aby usnadnili tuto spolupráci. Ale v okamžiku, kdy si to zvolí, ale víme, že také ta komunikace s tou vládou může kolikrát trvat měsíce nebo i roky a nemyslím si, že by to úplně zjednodušovalo život regionu, které by tak mohly čekat příliš dlouho. Takže si myslím, že eh, se to stane dobrým nástrojem, který nikdo nebude používat. A proto si myslím, že by eh, všichni kolegové si měli vědomit, že mluvíme o nařízení a to z povahy věci by mělo být jisté, nabízet právní jistotu a mělo by se aplikovat stejným způsobem ve všech členských státech a to by tedy mělo být zárukou určité harmonizace, která právě je přínosná pro přeshraniční spolupráci. A proto bych chtěla ještě připomenout že je také v zájmu těchto regionů, aby to takovýmto způsobem fungovalo. Jde tady spíše o rychlost, jakou se daří ty problémy řešit a že to nebude příliš složité. Děkuji vám. Ještě se hlásí o slovo někdo další. Jestliže tomu tak není, tak pan Faniseloj, nebudu také hovořit nizozemsky. Minule, když jsme diskutovali o tomto tématu a také jsme se zmínili o Evropském seskupení pro územní spolupráci a já mám ten dojem, že mnoho regionů se již vydalo svou cestou a udělali příslušné kroky. Také se vytvořila seskupení, která jsou uznávána jiným regionem či jiným státem a vytvořily se již struktury. A také si myslím, že je skvělé, že zpravodaj říká, že by toto mělo zůstat dobrovolné a také by se to mělo týkat menších dílčích projektů a může se to týkat také malých eh, právních oblastí. To znamená, že tento nový nástroj musí být šitý na míru a proto považuji za dobré, že tento nástroj můžeme přizpůsobit jednotlivým regionům k čemu může tento nový nástroj přispět? My nechceme mít konkurenci mezi jednotlivými nástroji. Jak se vyhneme této konkurenci? Děkuji vám. A nyní pan Barat, který zastupuje Evropský sociální a hospodářský výbor. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím si, že mohu hovořit maďarsky. Ano, je tomu tak? Já bych chtěl srdečně jménem našeho výboru poděkovat za pozvání. Toto nařízení vypadá na první pohled jako nedůležité, ale my se domníváme, že toto nařízení může vyřešit velké problémy. A tato řešení povedou ke společné budoucnosti. A toto sehrává důležitou roli. Z historického hlediska sehrávaly hraniční regiony velkou roli, ale díky bohu tomu již tak není. Ale my nadále musíme bojovat proti hranicím. Existuje studie, která hovoří o tom, že Evropa evropské HDP by narostl o 8%, kdyby žádné hranice neexistovaly. To znamená, že tyto regiony skýtají velký potenciál. My jsme se seznámili s tímto návrhem nařízení, například z hlediska vzdělávání i zdravotnictví. My jsme také uspořádali hodně slyšení. Já bych vám chtěl nyní sdělit naše zkušenosti. Například v jednom malém městě v Nizozemsku eh, byl velký požár a Eh, požárníci z Německa nemohli přejet přes hranici, protože je to zakázané, jinak by potřebovali zvláštní povolení. Ve Štrasburku existuje škola, která nemá bazén a učitel jezdí s francouzskými žáky do bazénu v Německu, to smí eh, dělat, ale nesmí dozírat na tyto žáky v Německu. To znamená, že je tady celá řada případů, které nám jednoduše stěžují život. Toto nařízení se týká také subsidiarity, to je velice důležitá věc. A ty, tato nová řešení veldou eh, dobře ruku v ruce se stávějícími mechanismy. Tento mechanismus je také dobrovolný a místní orgány se mohou dobrovolně rozhodnout pro účast. A mimo to jsme také navrhli, aby Evropská komise prováděla monitoring také má analyzovat jednotlivé procesy a musíme také převzít osvědčenou praxi a tuto šířit. Bohužel to vypadá tak, že provádění by eventuálně mohly být složité, ale my bychom se měli dále ubírat touto cestou. Bohužel však nemáme rozvojové a růstové strategie v této oblasti. Strategie 2030 zatím není zcela formulována. My hovoříme o makroekonomických strategiích, které jsou důležité pro přeshraniční spolupráci, ale zde nehovoříme o budoucnosti Eh, přeshraniční spolupráce. Tato spolupráce přináší mnoho výhod a málo nebezpečí. Také však musíme dobře vyřešit koordinaci i financování a také především komunikace je mimořádně důležitá. Tento návrh s se nedostane k občanům a k městům, jestliže ho nebudeme správně komunikovat. Existují osvědčené, existují případy, které zaniknou a jsou poškozeny v důsledku špatné komunikace. Já vám ještě jednou děkuji za pozvání. Já mohu říci, že s tímto projektem souhlasíme. Děkuji vám a nyní pan Breška za komisi. Vidím, že tady máte také silný tým za komisi. Máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já tady mám všechny kolegy s sebou, a mám čtyři připomínky. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji za velice konstruktivní a pozitivní zprávu. My máme několik několik připomínek a pochybností. A je, jsou asi tři nebo čtyři. Za ta první připomínka již padla během diskuse. My jsme poněkud znepokojeni tím, že se zdůrazňuje doprovolný charakter této spolupráce my se obáváme, že tato přeshraniční spolupráce se stane tak dobrovolná, že tento nástroj již nebude používán. A to není v našem zájmu. Také jsme měli trochu potíže přesně pochopit, jak takovýto mechanismus lze vytvořit pro individuální projekty ad hoc a potom by se zrušil a potom za rok by se zase vytvořil. Takže my to vidíme tak, že my tady navrhujeme mechanismus pro řešení právních potíží, na přeshraniční bázi a ne představujeme si tak, že by se vytvořily určité pouze podmínky pro jednotlivé projekty. A pak nechceme vytvořit nové evropské seskupení pro územní spolupráci, nechceme vytvářet nové právní subjekty. A moje druhá připomínka se týká skutečnosti, že bereme na vědomí, že by mohly být vytvořeny i nové efektivní nástroje, ale my doporučujeme, jestliže je k dispozici evropský přeshraniční mechanismus, tak proč máme vytvářet nové nástroje a ztrácet tímto čas? My také chceme prověřit, zdali alternativní mechanismy by dosáhly stejných úspěchů jako náš navrhovaný mechanismus. My bychom také chtěli vidět návrhy v této oblasti a zna, chtěli bychom tedy se seznámit s těmito dopady alternativních mechanismů. A v neposlední řadě je tady možná určitá nekonzistentnost. Jestli my jsme se seznámili s vaší zprávou a jestliže jsme ji správně pochopili, tak to chápeme tak, že všechny členské státy mají vytvořit koordinační centra, ale jak by to potom vypadalo s alternativními mechanismy. A jak by se tedy vytvořilo koordinační centrum a potom by řešilo alternativní případy. My se domníváme, že tento přístup není konsistentní. A potom třetí bod, to je otázka vyjasnění celé situace je tady celá řada odkazů na specifické společné projekty. Zatímco také článek 2 návrhu nařízení, který definuje společné projekty, není upraven a adaptován. Takže já se chci zeptat podle našeho návrhu, tak tady hovoříme o projektech, které se týkají e, přeshraniční infrastruktury a také přeshraničně poskytovaných e, veřejných služeb v přeshraničních oblastech. A otázku, kterou máme, je, zdali modifikace, které se navrhují, které se týkají pouze eh, projektu, zdali by se týkaly tedy ještě také přeshraniční infrastruktury a služeb. A pokud se týče lhůt, my jsme si všimli, že tady nejsou stanoveny žádné lhůty a že tyto lhůty se prodlužují. Eh, zatímco komise se snaží lhůty zkracovat. Tady chci eh, také zmínit eh, stanovisko eh, sociálního výboru, protože toto stanovisko hovoří o krátkých lhůtách, které jsou výhodné pro místní aktéry. A také místní aktéři by měli mít možnost využívat těchto krátkých lhůt. To je všechno z mé strany. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní pan zpravodaj. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Chci ještě reagovat na kolegy pan Celer. Děkuji vám za váš příspěvek. Eh, přístup k třetím zemím, to je zajímavá věc evropské nařízení nemůže platit mimo rámec EU to by zajisté nebylo závazné pro Velkou Británii po Brexitu. Jedině za předpokladu, že by se to nějakým způsobem eh, eh, právně ošetřilo, ale nebylo by to automatické. A nyní paní Breso. Tady se hovořilo o situaci ad hoc pro jednotlivé případy, ale o tom hovořil pan van Mistelrooy, my vždy musí, musíme postupovat případ od případu. Můžeme mít mechanismus, ale my se v jednotlivých případech musíme dívat na to, která pravidla v kterém státě budeme používat. A možná, že se to nebude týkat vždy právních problémů, ale také smrávních problémů. My vždy v jednotlivých případech se musíme snažit najít řešení, to znamená, že se musí vypracovat dokument, který by eh, také se přizpůsobil, kterému by byl přizpůsoben mechanismus. Já jsem úplně nepochopil slovům komise. Materiálně to nic neznamená, protože stejně musíte prověřovat používání mechanismu. Já chci ještě jednou zdůraznit dobrovolnost. To má opět co dočinění s tím, že byly velké problémy se subsidiaritou a také se soudržností. A to nám není také ve čtvrtek sdělí experti. My musíme také být schopni na toto reagovat a jestli já si myslím, že bychom měli začít odmala. My navrhneme mechanismus, jestliže členské státy uh, s tím budou souhlasit, že budou aplikovat právo souseda, pak už je to malý krok správným směrem. A po třech letech můžeme udělat hodnocení, evaluaci a přeskum. A pak můžeme oblast působnosti rozšířit. Potom můžeme vidět, zdali by to celé se nedalo udělat závazněji. A potom potom tím pádem se vyhneme takové šokové situace u jednotlivých zemích. Komise se ptá na specifické projekty článek 2. Myslím si, že mechanismus musí být vždy přizpůsoben společnému projektu. A potom lhuty. Tři měsíce, to zní hezky, ale správní praxe v některých zemích je taková, jestliže v červnu položíte Eh, nějakou právní otázku, potom přijde letní přestávka, tak potom během tří měsíců opravdu nemůžete dostat seriózní odpověď. My bychom neměli vytvářet výjimky pro prázdně, neměli bychom říci šest měsíců a tečka. Já jsem byl sám právníkem na ministerstvu a vím, že někdy je to složité. Jestliže se musí konat eh, konzultace eh, mezi ministerstvy, tak opravdu tříměsíční lhůta je příliš krátká. Já bych se na to chtěl dívat realističtěji a stanovil bych šest měsíců. Potom by tato lhůta byla také akceptovatelná pro všechny země. Já bych, si, já bych chtěl poděkovat za spolupráci se stínovými zpravodaji, chtěl také poděkovat sekretariátu a právní službě, která nám velice pomohla. Ze začátku to vypadalo jako jednoduchý návrh, ale našli jsme v tomto návrhu mnoho háčků. Děkuji vám já navrhuji lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů 22. října v 6 hodin odpoledne. Takže ještě jednou 22. října 6 hodin odpoledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. A tím je projednání návrhu zprávy. Je to legislativní návrh Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. Naším zpravodajem je pan Kocolíno, který je připraven představit nám návrh zprávy. A já jsem vám pouze chtěla připomenout, že se jedná o jedno z těch legislativních témat v rámci víceletého finančního rámce, což je velice důležité pro náš výbor a diskuze a výměny názorů již proběhly 3. září a dnes tedy si vyslechneme pana zpravodaje, pana Kocolína, je to velice zajímavý text. Předkládá 72 návrhů k návrhu komise. Prosím, pane Kocolino, máte slovo. Sì, grazie. Eh, come si ricordava, è Děkuji. No, no, přijato 62 pozměňovacích návrhů, 42 bylo přijato. Samozřejmě, že jsme dále připraveni přijímat vaše připomínky a zohlednit to eh, v naší společné práci na tomto výboru. Dvě základní zásady jde o to si uvědomit, že eh, to všechno zapadá do rámce návrhu Evropské komise, které mají vést ke zjednodušení provádění regionální politiky. Je potřeba samozřejmě se také zamyslet nad těmi hlavními cíly. A proto připomínám článek 184 o e, strategických hodnotách regionální politiky. A další důležitá zásada potřeba si uvědomit propojení mezi politikou soudržnosti a makroekonomickými politikami. Ale i tady platí dva principy. A sice, že by se neměla spochybňovat politika územní soudržnosti v Evropské unii, odměňování, provádění makroekonomické hospodářské politiky a dále je to míra spolufinancování. Je čím na těm jasnější, že musíme se vyhnout té současné logici, kdy vlastně vždy, když je potřeba, tak eh, potřeba škrtat prostředky, tak tím nejvíce utrpí právě eh, tato politika, protože se nevztahuje na všechny členské státy. A víme, že eh, sebou přináší také tu potřebu eh, nabídnout spolufinancování. Z těchto důvodů tady asi také existují rozdíly mezi námi, ale eh, jsou spíše politické nebo filozofické povahy než reálné, když se na to podíváme, jaký to má praktický dopad. A já bych chtěl eh, zaměřit vaši pozornost zejména na tři otázky. Hmm. A na kterých já jsem pracoval nejvíce, když jsem zohledňoval vaše eh, pozměňovací návrhy. Dovolte, bych to vám to rychle popsal. A u tematického zaměření se chceme vrátit na regionální úroveň. Jsme proti tomu, aby ta tematické zaměření se provádělo na celostátní úrovni. A v rámci tematického zaměření navrhujeme no, mm, trochu jinak to propojit, spíše než eh, vytvořit seznam eh, všech těchto cílů, než Evropská unie už vyhlásila několik priorit této oblasti a e, my bychom si z nich vybrali jako hlavní tu větší flexibilitu. A to se týká také sběru indikativních údajů, které poskytují regiony a pro bychom v této oblasti e, co největší možnou míru flexibility. Jak víte, Evropská komise už něco podobného také navrhla v oblasti inovací a vědy a výzkumu a my rozhodně nechceme podceňovat tento cíl. Ale jak to bylo prezentováno, nám to připadá, že je potřeba více se zaměřit na oblast motivace pro podniky, ale v tom se asi všichni zhodneme, ale i tak bych byl rád, kdyby bylo možné zvětšit tu míry flexibility pro regiony při jejich rozhodování. Druhá významná otázka kde by mě velmi zajímal váš názor, je technická pomoc. A my tady znovu navrhujeme, aby technická pomoc se odvíjela od cíle posílit administrativní kapacitu, čili Mají se využívat tyto prostředky, které dáváme k dispozici novým regionům pro veřejnou administrativu, tak aby e, výsledkem bylo jasné posílení té kapacity. To se netýká pouze jihu Evropy, myslím, to týká všech regionů v Evropě. Je potřeba mít veřejnou administrativu, která je schopná čelit výzvám při provádění evropských politik Tedy musí to být eh, skupina nějakých vedoucích představitelů, expertů v těchto regionech, kteří jsou schopni eh, řešit problémy. I když to možná představuje trochu externí dimenzi pro některé eh, členské státy. A ještě třetí zásadní otázka. Týká se to principu územní soudržnosti. A tady bychom chtěli navrhnout eh, větší zaměření i na městské oblasti. To je návrh některých eh, měst, aby se vyčlenilo ne 6%, ale spíše 10% na, tu, na tyto městské oblasti. Eh, víme, že i tady v určitých oblastech, odlehlejších oblastech, eh, jsou regiony, které čelí, eh, čelí odlivu obyvatel, čelí zajištění nebo dostatečné zajištění veřejnými službami, zejména v době hospodářské krize se tady velmi zvětšily rozdíly mezi jihem a severem, velmi se tady oslabil komunitní život a bylo by dobře, pokusit se tento problém řešit a vybavit tyto regiony většími prostředky. To je tedy ty hlavní eh, změny, které vyplývají z těch asi 72 předložených pozměňovacích návrhů. Ještě bych chtěl eh, říct, že eh, poznáme 32 chce vypuštění článku 5, kde komise navrhuje přesunutí asi 10 miliard na fond pro, mm, eh, na fond pro dopravní infrastrukturu, ale my bychom chtěli, kdyby byly zachovány prostředky na eh, fond, ve fondu soudržnosti. Tolik tedy velké rychlé zhrnutí, ty základní pozměňovací návrhy. Ale samozřejmě jsme dále připraveni poslechnout si vaše připomínky a zohlednit to naší další práci. Měli bychom to ale co nejce urychlit, aby to 3. prosince mohlo tady proběhnout to závěrečné hlasování. Thank you, Mr. Kuculi. Děkuji panu zpravodaji a nyní budou mít příležitost stínoví zpravodajové a poté členové výboru. Máme tu také zastoupeny eh, evropské hospodářské a sociální výbor, pan Varde Kastanis. Doufám, že jsem správně vyslovila vaše jméno. A také je to zástupce Evropské komise. Takže v první řadě za stínové zpravodaje pan Valkar Solsiso, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a také já chci poděkovat zpravodaji za ten návrh textu. Je to dobrý základ, kterým dále můžeme obohatit text komise. Jak jsem již řekl při první výměně názoru, je velice vhodné i nadále analyzovat články 2 a 3, zprávy, které se týkají specifických cílů a také tematické koncentrace. Myslím si, že by stálo za to nalézt určitou rovnováhu, která by místním a regionálním orgánům dodala větší míry flexibility, když se snaží spravovat fondy. A návrhy zpravodajů poukazují, že jde tímto směrem, ale zároveň je velice důležité tu tematickou koncentraci nějak neochuzovat a stejně tak ani návrh komise ve věci inovace. A co se týče podmínek ex ante, zejména ve věci takzvaného distress, Tady si myslím, že bychom měli pokračovat na těch stanovených kritériích v článku 3, které tu zpravodaj mění. A v rámci všeobecného cíle je tu zapotřebí do textu zaplnit takové eh, problematiky, které přetrvávají v celé řadě našich regionů, například snižování populace, o odchod populace, populace který vede k, k tomu, že se úplně vyprazňují určité vnitrozemské oblasti nebo oblasti s těžkou přístupností. Myslím si ano, že tento náš parlament by mohl umět lépe reagovat těm velkým výzvám, kterým v dnešní době čelí Evropa. A myslím si, že bychom měli být tedy přesnější, co se týče třeba řízení katastrof, reakce na zemětřesení, záplavy nebo sucha nebo další příklady. Například ten hurikán Leslie a velké záplavy na Balérských ostrovech. To je jasný příklad toho, že bychom opravdu měli věnovat pozornost určitým zónám a postiženým občanům kteří utrpěli takovýmito fenomény. Měli bychom uvést do praxe ten koncept evropské solidarity a to by znamenalo pomoci těm lidem, které postihla příroda svou silou a zejména tedy našim nejbližším. No a takováto pomoc by měla být vynaložena co nejrychleji, aby co nejrychleji dospěla k těm, kteří potřebují. A pak, co se týče těch kritérií, které vyplývají z článku 6, ty si myslím, že jsou vhodné. Ostatně na to poukázal pan zpravodaj. Například postupování ohledně odpadů. Tady to je naprosto klíčové pro to, abychom mohli podporovat oběhovou ekonomiku a udržitelnou ekonomiku. A Myslím si, to už na závěr, že bychom se mohli zahrnout více aktivit, co se týče toho programu městské Evropy a také programu udržitelného městského vývoje podle článku 1. A paní předsedkyně, to je vše z mé strany. Já budu muset bohužel odejít, protože můj program mi jaksi neumožňuje si vyslechnout zbytek této vaší diskuze, ať bych si to velice přál. Děkuji vám. Já vám děkuji. Ano, vím, že budete mít ještě další příležitost spolupracovat s panem zpravodajem a nyní pan Fito, který je stínovým zpravodajem za EKR. Sí, grazie, presidente. Eh, Děkuji, dobrý den. Nejprve mi dovolte, abych eh, vytvořil, eh, pardon, vyjádřil mm, svou eh, chválu, že už se podařilo odvést tolik práce na těchto návrzích, které přitom řeší podstatným způsobem problémy, které se vyskytly v minulosti. Je to velmi významný krok předu. Je potřeba víc těch základních premis, o kterých hovořil pan zpravodaj. Musí to být reakce na zásadní problémy. Nebudu opakovat, což tady zaznělo, ale chtěl bych se ještě vrátit eh, k některým otázkám, které jsou v tomto smyslu naprosto základní. Za prvé, myslím, že je velmi důležité, abychom neměli přílišnou koncentraci <clears throat> některých oblastí. Musíme tady nabídnout více flexibility i v oblasti technické pomoci, protože je evidentní, že jsou to regiony, které mají velký problém, jak se naučit využívat tyto prostředky. Jinak eh, mi eh, návrh komise přijde velmi eh, kvalitní, také v oblasti klimatických změn i reakce na přírodní katastrofy. Ale já si myslím, že bychom se měli zaměřit ještě na strategickou koncentraci Politika soudržnosti v posledních letech byla vnímána jako doplněk těch sektorových politik, což možná bylo pozitivní v tom výhledu, ale v mnoha případech se ukázaly případy, kdy tyto politiky byly příliš rozstříštěné a nebyly až tak efektivní, jak se myslelo. A proto ten pokus o koncentraci by mohl být úspěšnější, by, eh, měli bychom se na ním minimálně vážně zamyslet. A no, potom další věc, o které mluvil už pan zpravodaj. A to je zásadní věc. Pokud eh, tyto politiky mají mít nějaký dopad na národní úrovni, musíme si uvědomit, že v některých zemích politiky soudržnosti se staly vlastně jedinou konkrétní hmatatelnou politikou která pomáhá těm regionům, které mají potíže a proto eh, nemůžeme připustit její oslabení. A v tomto kontextu musíme požadovat, a, aby členské státy měly povinnost eh, je provádět a koordinovat eh, tyto politiky, aby respektovali rámec paktu stability, protože Eh, možná tato omezení eh, jim přinášejí problémy, ale s těmi se musí vyrovnat. A potom ještě další a za poslední otázka se týká spíše řízení. Eh, řízení programu. Bylo by dobře, kdyby se snížil počet těch řídících orgánů, maximálně na jeden program, protože eh, budeme zaplaveni různými technickými nástroji, které potom eh, vedou k byrokratické zátěži, která se obtížně zvládá. A ještě poslední věc. A to je otázka, která se týká zejména některých zemí, eh, které nemají dostatek konkrétních projektů Eh, máme řadu projektů, které vytvářejí různé mapy nebo ma- informační materiály, ale vlastně nemají nějaký matatelný efekt a nevede to potom k, k výsledkům, které by viditelné pro občany. Takže by bylo dobře lépe vyjasnit eh, tu komunikační strategii, která má provádět eh, tyto projekty. Takže ještě jednou zdůrazně, měli bychom se zaměřit na několik málo oblastí, ve kterých by ten dopad byl matatelnější. A doufám, že se nám podaří v tomto smyslu upravit tu zprávu a že tím přispějeme ke zlepšení politiky soudržnosti a že tím budeme mít adaptované, praktické a přesné nástroje, které se budou snadno využívat. Myslím, že no, v tom se shodneme s panem zpravodajem. A myslím, si, že tato práce povede k velmi pozitivnímu dopadu. Thank you very much. Děkuji vám. A dalším stínovým zpravodajem za skupinu ALDE jsem já, takže dovolte mi, abych vyjádřila takové mé prvotní myšlenky po prezentaci zpravodaje. V první řadě bych panu Kocolínovi chtěla poděkovat za přípravu legislativní zprávy a dovolte mi, abych také vyjádřila mé původní eh, připomínky první řadě podporuji zpravodaje, co se týče větší míry komplementarity, synergii a flexibility, konkrétně synergii s Evropským sociálním fondem plus snažit se o větší komplementaritu a integrovanou akci, co se týče toho evropského přístupu a přístupu ve prospěch sociální Evropy. To je pro nás velice důležité. A co se týče řešení klimatických změn v souladu s pařížskou dohody, tady mm, ten cíl 25 až 30 eh, jde eh, v, ruku, v ruce s plněním klimatických cílů a tady pana zpravodaje naprosto podporuji. Také podporuji zpravodaje v jednom hlavním zpravodaji, který se týká zahrnutí opatření v případě nulových emisí, udržitelného turistického ruchu a také, co se týče potřeby větší míry zvážení územních a specifických potřeb daných regionů také možnost větší míru flexibility pro tematickou koncentraci na úrovni regionální aby se tyto kategorie nezvětšily o více než 10 tak jak navrhuje pan zpravodaj. Podporuji pana zpravodaje v navýšení dávek pro udržitelný městský rozvoj o 10 v rámci celoročního eh, přidělení eh, prostředků v rámci RDF pak navýšení administrativní kapacity a podpory veřejné zprávy a zefektivnění veřejné zprávy, co se týče implementace fondu RDF a fondu soudržnosti. A pak eh, několik bodů bychom měli projednat v průběhu našeho jednání se zpravodají, zejména co se týče flexibility. Tady podporuji to dobrovolné navýšení a transferu z RDF do nových investičních programů nebo dalších programů EU či nástrojů také vítám to silné propojení s procesem evropského semestru, protože jsem přesvědčena, že adekvátní reformy v souladu s konkrétními doporučeními pro jednotlivé země mohou navýšit ten dopad a přidanou hodnotu té finanční podpory, kterou země dostávají z prostředku e EU. Jak jsem zmínila také v prohlášení ohledně CPR, těch 10 miliard eur v, v rámci Connecting Europe, v rámci koordinovaného přístupu pro roky 2020 až 30 tady eh, si uvědomujeme, jak významná, významné jsou projekty evropských dopravních sítí a že je důležité vše propojovat, abychom navýšili přístupnost. Také vítám zavedení inovace jako zásadního principu politiky inovace. Tady to eh, odpovídá také původnímu návrhu komise a cíle eh, jedna a nesouhlasím s odstraněním návrhu komise ohledně možnosti nákupu e, vozového parku, co se týče vybavení železnic, aby se navýšila mobilita, přístupnost a modalita e, želez, druhů železniční dopravy a podpory železnic v některých členských státech jako takových. No a těším se na nadcházející spolupráci s panem zpravodajem a jsem ochotná také předložit několik pozměňovacích návrhů a očekávám, že se rozvine opravdu velice zajímavá rozprava. Takže to je vše z mé strany jako stínové zpravodajky. Dále Martina Michel, ta není přítomna a nyní pan Škrlec. Máte slovo jako stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za prezentaci této zprávy. Jsem přesvědčen, že tato zpráva bude eh, kvalitním základem pro projednávání dalších eh, pozměňovacích návrhů a propracování textu a doufám, že i ty naše pozměňovací návrhy přispějí k vylepšení zprávy. Obecně jsme přesvědčeni, že zpravodaj kráčí správným směrem. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout zhody ve velké části textu. Podporujeme ty obecné úvahy ohledně RDF. co se kategorizace týče, tady asi bude budeme potřebovat určitou míru dodatečné podpory. Co se týče plnění cíle 2, to je důležité sdělení, protože klimatické změny životní prostředí, to by měla být důležitá priorita. Je to zásadní pro další rozvoj Evropy. No a pak eh, také oblast eh, oběhového hospodářství, to je téma, které mi velice leží na srdci. Takže tady v této věci také ještě předložíme určité návrhy. Oblast zprávy odpadu, ta je kvalitní. RDF a Fond soudržnosti jsou velice důležité zdroje pro financování oběhového hospodářství v EU a napomáhají členským státům zachovávat určité plnění určitých cílů. V roce 2020 by se Evropa měla stát hlavním lídrem v oblasti environmentální politiky, ale stále je tu ještě celá řada témat, které by se měly řešit ne na evropské úrovni, ale na globální. A myslím, že tyto fondy by měly být takovým dobrým základem pro financování Mm, pařížská dohoda a také zpráva odpadu, to ano, by mělo být zpracováno na, na, nařízeními. A e, environmentální politika se týká plnění druhého cíle, ale mělo by to být zmíněno také v prvním e, cíli, protože je to důležité i pro malé a střední podniky. A do této oblasti právě spadá i ta, to oběhové hospodářství. A myslím si, že i tady by to mohlo podpořit naši ekonomiku a následně podpořit celý proces dekarbonizace. A v rámci fondu soudržnosti bychom měli také vynakládat e, prostředky, které by měly sloužit k plnění environmentálních cílů, plnění cílu boje proti klimatickým změnám. Je to důležité, protože toto vše může být přínosné i ekonomicky, ovšem tyto výsledky budou poměřitelné až z dlouhodobého hlediska. No a já se velice těším na další spolupráci s, s panem zpravodajem. A nyní paní Damáto. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegovi za jeho práci na této zprávě. Podle mě hodnocení toho návrhu nového nařízení musí vyplývat eh, základní úvahy. V mnoha zemích Evropské unie totiž eh, fondy soudržnosti představují aspoň 50 veřejných investic. To znamená, že mm, to hodnocení by mělo být primárně pozitivní, protože bez těchto prostředků by ženské státy vůbec nemohly provádět tyto investice. Potřeba také přihlednout ke inteligentní strategii pro jednotlivé regiony, aby přinesly co největší přidanou hodnotu. Tyto výhody jsou ale hmatatelné, eh, zejména v regionech, které už jsou rozvinuté, protože ty ostatní nejsou schopni je právně využívat. Takzvané earmarking, eh, minimálně 10% na městské oblasti, Eh, to si myslím, že mohlo být ještě vyšší. Mnoha eh, zemích řeší eh, problémy s migranty, se sociálním vyloučením. To jsou věci, které lze nejlépe řešit na úrovni měst nebo obcí. European Urban Initiative, další návrh komise, který by měl usnadnit spolupráci v těchto oblastech. A myslím si, že tady by se mohly řešit věci jako migranti, energetická transformace nebo klimatické změny. A že tak existují další iniciativy, které lze řešit na regionální úrovni při zapojení co největšího množství eh, stran právě zapojení všech ekonomických, sociálních a dalších aktérů na této úrovni a zajištění jejich participace je základní pro úspěch jak v té programovací fázi, tedy při vytváření eh, toho, těch formálních partnerství, které, eh, což si bude vyžadovat eh, provádění těchto projektů. Komise dále navrhuje určité cíle, které není možné financovat, protože odporují cílům eh, finanční soudržnosti například eh, eh, není možné podporovat tabákový průmysl a nebo jaderné elektrárny. A dále potřeba se podívat také na programy, které by měly usnadnit život osobám s postižením dále život v komunitě, tak aby se podpořila sociální inkluze. To všechno odpovídá umluvě eh, o právech osob s postižením. Komise to tam sice navrhovala, já by, si myslím, že by se to tam mělo specifikovat a proto k tomu předložím pozněcí návrh. Tolik tady to pozitivní hodnocení. Negativní hodnocení se týká té tematické koncentrace, o tom hovořil tady kolega. Eh, která by měla být stanována na národní úrovni. Já se tím hodně zabývám. Praxi si myslím, že je velmi obtížné k tomu ještě něco dodávat na té regionální úrovni. Ta flexibilita, o které hovořil kolega Kocolino, mi přijde mnohem smysluplnější a my podpoříme pozněvací návrh v tomto smyslu. A dále eh, výhrada k synergiím a vliv na množství poskytovaných prostředků. Velmi často jsou to pouze eh, virtuální synergie, Seal of Excellence například eh, a podobné další iniciativy, které jsou předmětem velké kritiky, protože v tom případě potom eh, členské státy mohou vyčlenit 5 do těchto investičních projektů, ale my si myslíme, že je riskantní aby bylo závazné v rámci daného regionu, eh, aby museli těchto 5% na to vyčlenovat. Myslím, že to by šlo proti eh, těm ekonomickým cílům a proto bychom byli eh, vyškrtnutí a aby se závazně stanovala míra spolufinancování, takže bychom očekávali ještě další diskusy o těchto návrzích a samozřejmě v tom, eh, co jsem říkala, předložíme ještě pozměňovací návrhy. Děkuji stínovým zpravodajům a nyní pan Bustináro. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane zpravodaji, já bych na úvod chtěl vám osobně poděkovat, protože jsme velice kvalitně spolupracovali spolupracovali. Já, jakožto bývalý zpravodaj pro regionální spolupráci, jsem Andrejovi nabídl ochotu spolupracovat eh, pro zpracování toho nového designu té zprávy týkající se politiky soudržnosti. No a myslím, že se nám podařilo dosáhnout velice pozitivního výsledku. Na úvod bych se chtěl odkázat na jednu konkrétní věc o návrh 5, kde se zmiňují schopnosti a možnosti členským státům reagovat na přírodní katastrofy a společně se zapojit do zprávy té situace po katastrofě. Rumunsko předevčírem zorganizovalo největší, nejrozsáhlejší cvičení zemětřesení 2018. Zmobilizovalo to lidi z ministerstva obrany, vnitra, lékařskou pomoc a zapojilo se do toho devět členských států EU, NATO, Spojené státy a Izrael. To byla obrovská mobilizace a musím říci, že i Včera komisař Stylianides vycestoval do Bukurešti, protože to bylo vlastně nejrozsáhlejší evropské cvičení a to nám umožnilo vědět, jak se můžeme společně spojit v případě takové katastrofy, jak reagovat a jak eventuálně vylepšit určitá pravidla, abychom mohli reagovat opravdu rychleji a efektivněji v takovémto případě. Ještě bych zopakoval to, co řekl pan komisař. Není tu žádný vlastně samotný členský stát nemůže řádně a efektivně zareagovat v případě tak rozsáhlé katastrofy. Pouze to umožňuje postup Unie dohromady jako takové. No a pak bych tu chtěl zmínit ještě několik věcí. V první řadě se to týká samozřejmě rozpočtu tady fond soudržnosti je nejvíce postižen. Téměř polovina jeho prostředků ve srovnání s předchozími prostředky byla seškrtána. No a z toho důvodu naléháme možná by možno, mohlo dojít k budoucnu, v budoucím víceletým finančním rámci k nějakým úpravám, aby mohl znovu nabít alespoň té úrovně financování, která už nyní je velice nedostačující. Ty, ten navržený transfer 10 miliard na Connecting Euro Facility, já vítám to rozhodnutí, učiněné zpravodajem i koordinátory, být proti tomuto transferu a to z velice jednoduchého důvodu, protože eh, pokud i nadále to budou škrty, a žádá se tu okamžitý transfer 30% do Fondu soudržnosti, do centralizovaného managementu na evropské úrovni, tak je podle mého názoru něco takového téměř nemožné. Ale rádi uznáme, že pokud tu budou navržena flexibilní eh, řešení, která zjistí, jakým způsobem, jak můžeme prostředky převádět, ale pouze pokud nám eh, komise či výbor TRAN poskytnou lepší argumentaci. Já jsem spolupracoval s Andrem na eh, posílení institucionálních eh, kapacit. Tady děkuji za podporu dalším kolegům. Ta myšlenka, že každý členský stát by si měl moci volit, do jakých environmentálních projektů investovat, reflektovat a do jakých struktur ten té, a to na základě jeho vlastních interních potřeb. To je právě ta část flexibility. a doufám, že ostatní kolegové toto, tento návrh podpoří. Pak, co se týče vyloučení, tady bych opravdu chtěl naléhat a apelovat na vaši pozornost. Tady co se týče um, vytápění, energetika, toto je velice důležité pro celou řadu členských států. Tady bych pouze chtěl říci, že musíme zajistit způsobilost, aby se ty vytápěcí systémy vylepšily. Protože toto je jedna z těch nejproblematičtějších Eh, oblasti pro středoevropské země, ale nejen pro ně, protože s klimatickými zeměmi celá řada zemí čelí velkým energetickým problémům. Blíží se zima a eh, někdy ta situace je téměř eh, neschůdná ceny se zvyšují. No a právě tady bychom měli tedy zavést tu možnost způsobilých projektů pro využívání fosilních biopaliv a odkázal bych se tu zejména na zemní plyn. Proč plyn? Protože plyn je téměř eh, nejvíce eh, ekologicky schudným zdrojem. Proto byl rozvíjen také projekt Nord Stream ale také proto, aby kolegové ze střední a východní Evropy, a nejen oni, mohli mít tu možnost eh, projít tím energetickým přechodem směrem tedy k environmentálním eh, zdrohům energie. A konkrétně ještě jednu věc chci zmínit, a to je možnost úspory energie prostřednictvím lepší izolace budov a centrálních vytápění máme to podložené vědecky, může dojít k 30 až 40 snížení emisí CO2 a to je velký potenciál, povede to k mnohem čistějšímu životnímu prostředí. Takže tady opravdu eh, chci kolegy upozornit, že naše pozměňovací návrhy následují stejnou filozofickou linii jako v tom minulém případě. Nemá to postihnout ten režim EDS. Ty spalovací jednotky v, jader, v elektrárnách Ehm, tady se odkazujeme pouze na využívání zemního plynu. No a pak další věc v rámci exkluze, tedy vyloučení. Tady vítám to, co řekla paní předsedkyně a chtěl bych tam doplnit i můj návrh, kterým podpořím tuto myšlenku. Je tu několik členských států, které se snaží ehm, vylepšit, aktualizovat jejich ehm, silniční sítě, ale to nedokážou jaksi bez eh, možnosti aktualizace vozového parku na železnicích. A pak ještě, co se týče eh, zprávy odpadu, tady to bychom měli znovu zvážit a podpořit návrh pana zpravodaje. No a v neposlední řadě tematická koncentrace RDF na regionální úrovni, ne na státní úrovni, protože eh, tématem Eh, regionální politiky jsou regiony a ne státy. Proto je třeba se soustředit na regiony a dodat eh, flexibilitu příslušným orgánům, aby si oni mohli volit ty tematické cíle, na které pak soustředí své finanční zdroje. Toto je velice důležité téma a já Souhlasím, že je zapotřebí tu mít určité uh, přidělované prostředky, ale zachovat tedy nezbytnou flexibilitu, aby se brali v potaz uh, jejich specifika. Děkuji panu Bustináru a nyní pan Monskur. Désolé, sorry. Merci, Madame la Présidente. Vous avez rappelé au début de, de... Paní eh, předsedkyně, vy jste na úvod eh, připomněla důležitost těchto fondů, včetně fondu soudržnosti eh, pro některé oblasti, pro, včetně těch odlehlých. To je pro mě osobně asi nejdůležitější. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi za kvalitu jeho práce. Ta zpráva je velmi relevantní Hovoří se o ní o potřebě zjednodušit, ale také spružnit a zefektivnit využívání těchto prostředků. Chtěl bych rovněž podpořit návrh redefinovat tematickou koncentraci, o tom jsme tady hovořili na regionální úrovni. A dovolte mi ještě, abych hovořil o potřebě územní a sociální soudržnosti. To se musí určovat eh, co nejblíže našim občanům a proto se chceme postavit jakékoliv, eh, jakémukoliv pokusu o centralizaci. Ale chci ještě vyjádřit svou spokojenost s návrhy pana zpravodaje, aby ty méně rozvinuté regiony mohly využít aspoň 30 své obálky na podporu eh, podniků, které hm, podnikají ekologicky, to by eh, bylo velmi užitečné také v těch odlehlých eh, ostrovních oblastech, které velmi často čelí přírodním katastrofám. No, mluvit to na pomoci eh, zmírnění rizik. A jako ostatní kolegové chci také zmínit o pozněcích návrzích, protože ta klasifikace regionu u článku 3 lépe odráží tu ekonomickou a sociální realitu než eh, měření HDP podle parity kupní síly. Dále jde také o pozitivní eh, dopady mm, politiky soudržnosti, které by měly být eh, co nejvíce konkrétní. Článku 11 návrhu by měla být možnost schválit eh, tyto nástroje, které by měly usnadnit mobilitu těch eh, zámořských eh, nebo námořních oblastí a také projektů na podporu nebo posílení evropské identity. Pan Bogovič má slovo. Chvala za besedo. Zelo pomembno poročilo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je velmi důležitá zpráva. Já chci poděkovat zpravodajovi za velmi kvalitní návrh. Když ho studujeme, tak tady vidíme, že politika soudržnosti a regionálního rozvoje je jádro, je to velmi zásadní věc. Jakékoliv škrty v této oblasti potom mají obrovské negativní dopady, proto chci podpořit všechno, co tady zaznělo. A sice, že musíme bojovat o to, abychom udrželi současnou míru financování. Co se týče nařízení o společných eh, ustanoveních, eh, v této oblasti musíme najít nějaký kompromis. Je potřeba jasně prohlásit, že že ten fond pro rozvoj venkova také může obsahovat určitý prvek eh, územní soudržnosti. A musíme se naučit, eh, aby řídit tyto programy i sdíleně. Jinak ten prvek boje proti klimatickým změnám, inovací, ta inteligentní specializace v některých regionech, to je všechno jasně pozitivní. Co se městských oblastí týče, ty jsou tady také zdůrazněny. Víme, že velmi často jsou to právě tyto oblasti, které jsou hybatelem rozvoje. A potom chci ještě zdůraznit ostrovní oblasti. Měly tady by být zmíněny i horské a venkovské oblasti. To jsme zpravidla v těchto usneseních, v těchto zprávách uváděli v minulosti. To se tady ještě bude muset eh, změnit. Teď ale se hraje bitva o rozpočet. Zdá se, že na politiku soudržnosti půjde méně peněz. Obávám se, že tato část rozpočtu je teď velmi ohrožena. Na to se musíme připravit. Ale přitom musíme řešit eh, čím dál tím více tyto výzvy, kdy čím dál tím více lidí odchází z venkova do měst, z těch méně rozvinutých regionů, těch rozvinutějších a to budeme muset v budoucnosti řešit. a musí to promítnout také do utváření rozpočtu. Já k tomu také eh, předložím pozměňovací návrhy, zejména k těm inteligentním vesnicím. I tady musíme mít jasnou vizi pro takové oblasti. A dovolte mi eh, zmínit se ještě o jedné věci. například eh, renovace budov. Tady je obsažen prvek energetické účinnosti, ale měli bychom myslet také na bezpečnost v případě zemětřesení, tak aby se eh, zlepšila odolnost budov vůči otřesům. K tomu také udělám návrh, jak už jsem říkal, a to je ode mě všechno. Děkuji vám. Hlásí se o slovo ještě někdo další? Nyní má slovo pan Fanisleroy. Děkuji vám. Spravodaj udělal velice dobrou reku, reku, rekapitulaci naší dosavadní diskuse. Ano, podobná slova často slýcháme také od výboru regionu. Na to již reagovali také někteří kolegové, ale já mám ještě jednu otevřenou otázku. To je diskuse o článku 3. Dívám se na komisi, možná, že by mohla reagovat na regionální úrovni Tady se vychází z HDP na hlavu a komise tady hovoří o národním důchodu. To všechno zní velmi dobře, ale co se zatím skrývá, jaké dopady má jedna věc či druhá věc. Spravodaj se tímto nezabývá, ale podle mého názoru je to zásadní věc. Možná, že bychom se tím ještě mohli zabývat co to znamená pro zařazení regionu a pro přidělování financí. Je to relevantní, anebo můžeme toto řešit jinak. Takže ještě jeden další bod. Know-how to je například také inteligentní specializace bohatých regionů v Evropě, ale všude se jedná o know-how. Například, když se hovoří o biohospodářství, o tom minulý týden hovořila komise a říká, říkala, že to může vzniknout všude. Například však u eh, ne, na jedné straně potřebujeme opravdu podniky a podnikatele startupsy, startupy a na druhé straně je tady financo, financování ze strany veřejného sektoru. To je třeba tedy také eh, sdílet prostřednictvím know-how. Je třeba vytvářet nové produkty prostřednictvím informačních technologií a dalších technik a je třeba také spolupracovat s podniky v oblasti vzdělávání, také aplikovaný výzkum je důležitý a výsledky musí potom se projevit v podnicích. Nelze být všude dobrý, ale jestliže se snaží člověk být dobrý ve všem, tak přijde o svoji konkurenceschopnost. Musí vědět, kde máme ESO v rukávě. Je třeba být flexibilní, je třeba zůstat flexibilním, ale rozhodnout se pro celé spektrum, to není dobré. Potřebujeme témata a tematická orientace vždy dobře fungovala. Já také Mám radost vašeho rozhodnutí o městských oblastech. 10% by jim mělo být přiděleno. To je tady je také otázka, jak toto vykompenzujeme. Na druhé straně musíme vidět venkovské oblasti. Musí tady existovat určitá vazba. Musí také existovat eh, propojení jak kolejové, tak silniční. Potom ten druhý pilíř eh, eh, zem, o venkovský rozvoj, to by se možná mělo přesunout do prvního pilíře. A jestliže bychom podporovali jenom městské oblasti, potom by to bylo negativní pro venkovské oblasti. A nyní Vada z Kastanis z sociálního a hospodářského výboru. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za pozvání a chtěl bych vás seznámit s naší prací eh, pro eh, tento návrh. Náš výbor potvrzuje že opravdu věříme v politiku soudržnosti. Ale na druhé straně litujeme škrtů, které byly provedeny v politice soudržnosti, to je te celkově 10%, 12%, procent pro regionální rozvoj a potom ještě další 12 procent. My žádáme Evropskou komisi, eh, Evropský parlament a radu, aby obnovili původní výši rozpočtu. Pro eh, celý fond soudržnosti, potom také pro nástroj konektivity a také pro EFRR. Podle našeho názoru chci také říci, že my nesouhlasujeme s výší kofinancování. A my vyzýváme komisi, aby kritéria pro kofinancování byly flexibilnější tak, aby finanční a hospodářská situace v jednotlivých regionech byla brána v potaz. Toto má co dočinění s makroekonomickou kondicionalitou. Toto je rozhodováno na panevropské úrovni a potom je to vnucováno jednotlivým regionům. My vítáme zlepšený návrh komise týkající se zjednodušení a flexibility. Ale chceme také zdůraznit, že zjednodušení a flexibilita by se neměly dostat na vedlejší kolej, jsou v centru dění, jako například kvalita, nediskriminace a také přístup pro postižené osoby. My vítáme skutečnost, že kom, návrh komise zlepšuje eh, také situaci eh, v zprávě a také v, z hlediska přístupu eh, občanských společností, které se potom mohou účastnit dozoru a monitoringu nad fondy ale Evropský kodex v oblasti partnerství musí být respektován na všech úrovních. A proto navrhujeme, že toto opravdu musí být nezbytná podmínka. skutečnost, že na evropské úrovni neexistuje organizovaný dialog se všemi aktéry o politice soudržnosti a proto navrhujeme, aby se vytvořil Evropské fórum pro oblast soudržnosti tak, aby jednotlivé organizace a subjekty byly skutečnými aktéry v průběhu provádění politiky soudržnosti. Náš výbor navrhuje, aby komise začlenila všechny cíle udržitelného rozvoje do e, příslušných nařízení. Již uběhly tři roky od doby, kdy EU se zavázala, že bude provádět agendu 2030, ale doposud zatím nemáme strategii, která by agendu 2030 také promítla do politiky Evropské komise a celé EU. a také musíme eh, zde myslet na vzdálené oblasti, na ostrovy. Tyto oblasti, k ním se musíme chovat jako k periferním oblastem. Toto je velký deficit navrhovaného nařízení. A já bych byl rád, aby náš výbor a také parlament udělal v této oblasti v nařízení změny. Je důležité, aby Evropská regionální spolupráce Interreg ITC e, měla zvýšený rozpočet a aby nové programovací období bylo také příslušně finančně vybaveno, aby dosáhlo svých cílů. Sociálně-ekonomický výbor žádá komisi, aby také přihlédla k dalším sociálním ukazatelům a nejenom k národnímu důchodu, když diskutujeme o tematické koncentraci, když klasifikujeme regiony. Zde národní důchod není dostatečný ukazatel. My také jsme pro tematické zaměření a to na úrovni regionu. Tři body, které jsou propojené, chci nyní zmínit. V návrhu CPR nena, za, jsme nenalezli článek 7 o Eh, nediskriminaci postižených osob. My jsme slyšeli důvody, proč tomu tak je, ale my se domníváme, bylo řečeno, že to je, bude začleněno do článku 67, například přístup osob eh, eh, s postižením tam však uveden není. My bychom měli pro tyto osoby vytvořit příslušné podmínky. My máme 8 milionů Evropanů s postižením. Naši obyvatelé stárnou. To znamená, že daleko větší počet osob má sníženou mobilitu a my bychom měli využít této skvělé příležitosti, abychom vytvořili vhodné prostředí pro tyto občany, například digitální, dopravní a tak dále. Myslím si, že paní Damato se zmínila o inkluzi Eh, za, zapracování umluvy OSN, kterou, která již byla ratifikována. My jsme proto a také bychom chtěli, aby v článku o exkluzi bylo zmíněno, že financování ní například určitých vyčleněných budov není eh, možné. To znamená, že parlament by tady měl vytáhnout červenou kartu. Jestliže chceme implementovat sociální pilíř, pak musíme zdůrazňovat služby pro všechny, které je, kteří je potřebují. Již jsem hovořil o makroekonomice a nyní bych chtěl uzavřít následovně. My se domníváme, že tato iniciativa je velice důležitá a měli bychom se také zabývat eventuálním eh, zvýšením financování a rozpočtu. A však musím říci, že znění sociálního pilíře je slabé a proto my eh, navrhujeme, aby vznikla zde sociálně regionální iniciativa eh, ve výši 10 Sociální fond plus bude podporovat provádění sociálního pilíře, ale to se netýká pouze služeb a zaměstnanosti. Pro nediskriminaci potřebujete trvale udržitelné prostředí, potřebujete přístup a potřebujete také dát lidem možnost, aby žili podle toho, jak chtějí. Velice nás těšila spolupráce s Evropským parlamentem a za sociální výbor chci vám ještě jednou poděkovat za možnost prezentovat naše stanovisko, které bude přijato příští týden plenárním zasedáním. Děkuji vám za poskytnutou informaci členům výboru. Také chci říct, že jsme přizvali zpravodaje výboru regionu, který zpracovává toto téma, nicméně nebylo možné, aby se zúčastnil dnešního zasedání. Snažíme se opravdu, aby naše diskuze byly maximálně transparentní. No a nyní bych předal slovo panu Van Breskovi který tu zastupuje komisi. Vidím, že váš tým je ještě rozsáhlejší. Ano, protože nyní se hovoří o penězích zapojených do obou mechanismu. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Kocolinovi za detailní propracování tohoto návrhu komise. A mám pět připomínek. První se týká tematické koncentrace. Tady musím Eh, říci, že jsme mírně znepokojeni těmi změnami eh, návrhu komise. Aplikace na, na regionální úrovni požadavků tematické koncentrace, jak je navržena ve zprávě, to podle našeho názoru vede k ještě více restriktivnějšímu přístupu než tomu návrhu na národní úrovni, jak navrhuje Evropská komise, protože to by vedlo k tomu, že každý region by musel dodržovat konkrétní procento, zatímco v našem návrhu by existovala flexibilita, kde jeden region mohl kompenzovat jiný region, pokud se ale nepřekročí ten národní průměr. Také si myslíme, že toto se vyřeší tím dodatečným procentem 10% flexibility pro regionu, v opačném případě dopad by byl ještě složitější, protože je třeba to vysledovat a to by si vyžadovalo zase dodatečnou administrativní zátěž. Také jsme skeptičtí, co se týče návrhu využití dvou politických cílů v rozvinutějších regionech. Komise navrhuje to chci pouze připomenout, že ty rozvinutější členské státy mohou soustředit celé ty alokace do inovací, pokud si tak budou přát. A to z toho důvodu, že většinou ty částky prostředků, které dostávají rozvinutější státy, jsou spíše menší. A pokud chcete mít nějaký opravdový dopad, tak se chceme vyhnout tomu, že se rozdělí ty prostředky do více politických cílů. Tady nechápeme, proč bychom měli nutit ty státy či regiony, aby rozdělovali ty prostředky, když ten stát či region chce zaměřit celý ten příděl eh, do jediné oblasti inovací. A tento návrh by toto umožnil, aby členský stát nebo region třeba vložil tyto prostředky do dopravy. Mohou zvolit eh, ze dvou uh, oblasti a mohou zvolit dopravu. A nevím, proč by tady tu menší částku, kterou dostávají ty rozvinutější prostředky, nemohly tady člen, ty to země vložit do dopravy pouze. Pak tomu, co řekl pan Van Nistelrooy, eh, hrubý domácí důchod a, a HDP, tady eh, nechci být příliš kategorický, ale eh, samozřejmě a V některých členských státech se to rozlišuje. Tady eh, si přejeme zachovat ty správné eh, úrovně. Myslím si, že co se týče konkrétních požadavků, tady ještě nevíme, jaké bude konkrétní rozdělení toho sociálního fondu, regionálního fondu. Ještě nevíme, kolik prostředků prostě půjde do inovací, do klimatických změn a podobně. Druhá připomínka, ta se týká změn navržených v těch kritériích vyloučení, tedy to, co můžeme či nemůžeme financovat v rámci ERDF chci připomenout, že ten náš návrh se zakládá na tří, eh, tří, třech principech. Přejeme si být konzistentní, zajistit kontinuitu, což znamená, že nechceme měnit to, co bylo dosud implementováno, také chceme být konzistentní s evropskými politikami a také brát v potaz špatné zkušenosti z minulosti. No a tady nás znepokojuje těch několik změn. Já to doložím dvěma příklady. Návrh ve zprávě, který umožňuje výdaje dovozového parku. Tady nejsme přesvědčeni, protože nechceme umožňovat nějaké neférové výhody pro eh, nové aktéry ani narušovat otevírání železničního trhu. A to k tomu by došlo, pokud bychom uh, umožnili takovýto druh výdajů. A také si myslíme, že takové ustanovení by nebylo v souladu s železničním balíčkem, který ostatně podpořila vaše sněmovna. No a druhá věc, a jakožto příklad, víte, že máme spíše smíšené zkušenosti s financováním regionálních eh, letišť v zemích jako Španělsko, kde jsme zaznamenali, že bylo vynaloženo mnoho prostředků a tato letiště nejsou zisková, v podstatě tam nepřistávají žádná letadla a my <coughs> nechceme, aby eh, zase k něčemu takovému tady eh, docházelo opět že by se ty regionální prostředky měly vynakládat lépe. Třetí připomínka, ta se týká těm navrženým minimálním 5% na výdaje pro eh, minimální eh, specifické handicapy. Myslíme si, že toto bude vést k dodatečné administrativní zátěži, bude třeba to vysledovat, musí to být v souladu s dalšími procentuálními hodnotami a v některých členských státech se to bude těžko uplatňovat. Například, co jsou ty oblasti s specifickým handicapem v Lucembursku? Já si nejsem jistý, jestli to, to mohu definovat. Můžeme mít ustanovení v tom textu, které by počítalo s tím, že je třeba vynaložit 5 na specificky handicapované oblasti ve všech členských státech a to by asi pak vedlo k rozsáhlým diskuzím mezi odděleními komise, členskými státy, těmi dodatečnými, které by se dotazovaly, co tím máme na mysli s takovými to procenty. Za čtvrté, to je napojeno na ten předchozí bod. Také jsme eh, trošku skeptičtí k tomu zdvojení minimální částky pro udržitelný městský rozvoj. To zase je opravdu složité, ta, čísla, ty prostředky bude třeba eh, na ně dohlížet, provádět monitoring, zase to povede k administrativní zátěži. No a v neposlední řadě, to asi není zase tak úplně důležité, také nás trochu znepokojuje ta úroveň detailnosti, která sem byla zapracována těmi specifickými cíly v rámci politických cílů. Tady naším záměrem bylo zachovat ty specifické cíle stručné, přesné, jednoduché a odstranit veškeré ty vrstvy detailnosti a složitosti, které byly v stávajícím nařízení v rámci té naší rozsáhlé ambice zjednodušovat. Chtěli jsme to zachovat maximálně jednoduché, protože to také umožňuje větší míru flexibility a to jsme právě chtěli dosáhnout prostřednictvím našeho návrhu. Děkuji vám. Já vám děkuji a pane Kocolíno, můžete nyní uzavřít tuto diskuzi, prosím. No, la, la concludiamo con la presentazione Hmm, já bych to chtěl završit eh, ještě projednáním pozměňovacích návrhů a tím, že společně eh, zohledníme. Myslím, že bychom se ale hlavně měli vyhnout eh, zmatením těch různých diskuzí k různým bodům. Měli bychom tu diskuzi strukturovat tak, abychom nehovořili najednou o příliš mnoha věcech. Měli bychom tedy rozlišovat také ty jednotlivé úrovně a ještě jednu poznámku mi dovolte. Měli bychom mít na mysli cíl zjednodušení a neměli bychom si plést zjednodušení se prováděním nebo prosazováním politických cílů. Neměli bychom to kvantifikovat a hovořit, eh, že to musí zjednodušit o 10 nebo 15 Je to čistě politický cíl, Nemůžeme obětovat politiku soudržnosti na oltář zjednodušování. Já samozřejmě rád budu diskutovat o hledání řešení. Někdy v komisi se objevují návrhy, které ale mají přinést určité zjednodušující efekty, alespoň teoreticky, ale eh, já se k něm stavím skepticky, protože velmi často se ukáže to zamýšlené zjednodušení spíše přináší eh, komplikace na regionální úrovni. Já jsem samozřejmě připraven s vámi diskutovat o všech aspektech, protože kolikrát to, co vy eh, zamýšlíte nebo plánujete, potom neodpovídá to, co se provádí v praxi. Eh, na úrovni těch regionů, ale samozřejmě jsem otevřený diskuzi. Myslím, že všichni pracujeme s tím cílem, aby na konci tohoto procesu vznikl nástroj, který bude řešit potřeby našich občanů a který eh, regionálním úřadům nabídne nástroj, jak tyto problémy řešit. <clears throat> A na závěr chci ještě říct si, myslím si, že tímto můžeme skutečně významně přispět ke zlepšení situace <clears throat> Již v dnešní diskuzi jsem měl pocit, že eh, se vytváří velmi široký konsenzus a proto si potká, počkám ještě na eh, to, co mi pošlete. Těším se na další spolupráci s komisí. A chci poděkovat také sekretariátu. Myslím, že všichni usilují o to, aby naše práce byla co nejpozivnější, tak aby Eh, v listopadu mohl vzniknout eh, definitivní text a v prosinci, abychom mohli eh, předložit <clears throat> náš společný text celému parlamentu. Takže ještě jednou vám děkuji za dnešní diskuzi. Děkuji vám. <clears throat> To je minimálně plán výboru Regi, abychom tady o tom hlasovali na začátku prosince. Proto vám chci teď navrhnout lhůtu pro návrhy a sice 25. října v poledne ve čtvrtek. 22. je to pro CPR a 25. pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. A 27. pro ten mechanismus, takže <clears throat> vidíte, že to je tady hezky rozfázováno. To je eh, všechno z našeho programu teď různé. Má někdo něco? Pan Van Nisleroy. Ne? Eh, paní Krell. Eh, na poslední zasedání koordinátorů jsme <clears throat> se dohodli, že pro CEF to nebude stanovisko, ale dopis. <clears throat> Je možné tuto informaci nějak předat i sekretariátu. Když jsem to správně pochopila, tak jsem slyšela, že teď pracují na kompromisech, ale eh, jestli to má být dopis, tak to přece nemá cenu. Ano, diskutovali jsme o tom na zkusce koordinátoru a já ověřím, jak je to v tom zápise. Ano, diskutovali jsme také o té možnosti poslat dopis, protože tam je to flexibilnější. Pan Van Nisleroy. Já si eh, to pamatuji také. Říkali jsme, že máme tuto možnost dopisu, abychom to stihli ještě před tou průběžnou zprávou, abychom to stihli, ale je potřeba k tomu mít nějaký text. těm přesunům do CF. A moje otázka, když jsem jsem dnes přišel, tak jsem to ještě neviděl. Teď jsem dostal informaci, že program, program plenárky obsahuje i výsledek našeho hlasování. Minulý týden, tedy naše odmítnutí těch podporných programů. To jsem si neuvědomil, že se to tak okamžitě dostane na plenárku. Ještě jsem myslel na tu možnost eh, modré karty Běnkovské, protože výbor to zamítl. Možná by mě někdo mohl informovat. V jaké formě se to teď dostane na tu penárku? Okay. This is all of us we know. We saw the, the, the provisional agenda for the plenary. Všichni jsme teď viděli návrh eh, programu plenárky a to je všechno, co v tomto okamžiku víme. Sekretariát mi vysvětlil, že to je přirozené, že každé rozhodnutí výboru i zamítnutí se musí potvrdit plenárkou. To je úplně běžný postup. Je s tím nějaký problém? Když tak mi dejte vědět, kdyby s tím byl nějaký problém. Já jsem pochopila, že komise chtěla stáhnout ten návrh. Ale otázka je, jestli to skutečně tak bylo. Já se komise můžu zeptat, ale oni mi asi neodpoví. Yes, I think we follow the discussion. My sledujeme debatu v parlamentu velmi blízko, velmi eh, eh úzce, ale myslím, že to rozhodnutí, jak pokračovat, tom ještě nebylo přijato. My prozatím čekáme na definitivní eh, postoj parlamentu. Po každé schůzi výbor našeho výboru nám dává komise, čím na tím lepší odpovědi. je, takže jste slyšeli, v tomto okamžiku nemáme žádné informace o... Jakmile je budeme mít, tak eh, vám je rádi předáme. A chci ještě poblahopřát, eh, popřát jí eh, všechny lepší k narozeninám, paní Kreo. Oui, We have the privilege to work with Mrs. Krell. Je pro nás velkou ctí, že můžeme spolupracovat s paní Král. Takže doufám, že to bude tak eh, i nadále. To byla moje poslední poznámka. Je eh, chci vám chci připomenout, že naše příští schůze bude zase mimořádná schůze ve Štrasburku ve čtvrtek 25. října od 10.15. At that, at that time, uh, if we manage with the program, yes, we'll try. We'll try. Okay. Uh, allow me to thank to the inter... Předsedkyně děkuje tlemočníkům a loučí se se všemi. Naschledanou.